Okay, ladies and gentlemen. Let's hope a few more of the members filter in. Can I welcome everybody to... Tak vidím, jak se postupně scházíte. Chci všechny přivítat na mini slyšení, které se jim nazývá komplexní přístup k, ke službám v přístavech a finanční transparentnost přístavů. Máme zde tři řečníky. Nejprve pan Richard Bird, který zastupuje skupinu hlavních přístavů ve Spojeném království. Stefano Panaldo, já jsem myslel, že to, který představuje přístavní úřad v Benátkách který, jak víme, vede bývalý předseda Paolo. A pak máme Viktora Schumacherse z Rotterdamu. Bez Rotterdamu vůbec nelze o přístavech v Evropě hovořit. A pak je tady paní Anelina Makila z Finské asociace přístavu a je zde také Jean-Claude Terrier, generální ředitel přístavu v Marseille co nás čeká. Je to trošku jinak. My si vyslechneme vždycky vystoupení jednoho řečníka a pak proběhne diskuse bezprostředně po jeho vystoupení. Nejprve bych tedy poprosil Richarda, aby začal. A když jsem přišel, já jsem řekl, tak mi řekl, že jsem velmi výraznou osobností s tím kladívkem a já si rád tuto imič pěstuji. Tak nejprve pět minut pro přístavy ve Spojeném království. Děkuji vám, pane předsedo, a rád bych vám poblahopřál k uspořádání tohoto slyšení. Já myslím, že je to mimořádná příležitost dát možnost vyslechnout si názory přístavů je možná škoda, že tyto konzultace neproběhly ještě před vznikem nařízení. Já nejprve zmíním okolnosti situace ve Spojeném království. U nás přístavy fungují trošku jinak. Řeknu tedy velmi stručně, pár slov o naší situaci a pak budeme moci samozřejmě reagovat také na otázky. Ve Spojeném království máme největší sektor přístu, přístavů podle přepravených tun. Máme 44 přístavů v síti TNT, celkově máme 120 obchodních přístavů přístavy jsou v soukromém vlastnictví a nebo je vedou zvláštní organizace trusty a financovány jsou se soukromých úvěrů, fungují tedy jako podniky. Systém podle politiky britské vlády, to vychází z předchozí vlády, bylo, aby přístavy mezi sebou soutěžily, aby fungovaly bez dotací a přístavy u nás výrazně přispívají našemu hospodářství. Podle studie nakládají z 95% mezinárodního obchodu ve Spojeném království, pomáhají hlavním odvětvím, především energetice a také výrazně přispívají k zaměstnanosti a HDP a to více než 1% celkového HDP vychází právě z přístavů ve Velké Británii. Asi neuvidíte tuto mapu podrobně, nicméně podle objemu máme velký počet přístavů v různých částech země, všechny naše hlavní aglomerace eh, jsou do 100 kilometrů od přístavu. Proto si dovedete představit, že probíhá skutečně živá hospodářská soutěž mezi přístavy a to také výrazně přispívá rozvoji tohoto sektoru. Jsme průmyslem s vysokým objemem investic, s vysokým stupněm modernizace a podle studií naše přístavy investují zhruba 400 milionů eur ročně, zvyšují produktivitu práce, produktivita práce je o 40 vyšší než je průměr v Británii máme vynikající vztahy i s odbory, zlepšenou bezpečnost a ekologičnost a také máme lepší napojení na vzdálená místa a další mody dopravy hospodářská soutěž podle hodnocení Úřadu pro hospodářskou soutěž u nás také funguje dobře. Jaký máme názor na nařízení o přístavních službách? Podporujeme zásadu řešit jakéhokoliv selhání trhu a zlepšení produktivity. Co nám však dělá starosti? Především to, že nařízení bude zasahovat i tam, kde trh funguje sám o sobě dobře. Například ustanovení v kapitole 2 věnované přístupu na trh zvyšují byrokratickou zátěž, náklady a také zasahují do stávajících struktur smluvních i pracovně právních. Finanční ustanovení v kapitole 3 eh, budou zásahem do obchodních vyjednávání s klienty a uživateli. Už nebude možné, aby přístavy fungovaly jako soběstačné podniky. Je tam také nejasné ustanovení o poplatcích a také o vzniku dozorového orgánu, který představuje eh, další vrstvu byrokracie. My bychom rádi hospodářskou soutěž ale vnímáme tato ustanovení spíše jako svěrací kazajku, která zvyšuje náklady, zvyšuje nejistotu a e, komplikuje e, přístup investic. Proto bychom rádi, aby nařízení bylo pozastaveno, aby nejprve proběhlo hodnocení dopadů tohoto nařízení proto by bylo důležité to také eh, propojit s iniciativou o státní pomoci. Rozhodně nechceme, aby tato legislativa omezila fungování přístavů ve Velké Británii. Teď eh, mi zbylo možná pouhých 10 sekund. Ještě máme připomínky k přístupu na trhu, protože ustanovení o přístupu na trhu nejsou relevantní pro nás, protože naše přístavy fungují na komerční bázi Zároveň článek 9 o vnitřním hospodářském subjektu je příliš restriktivní a e, není relevantní pro ty přístavy, které e, poskytují vlastní služby a nemají povinnost veřejné služby. Obecně poplatky by měly dosáhnout odpovídající rovnováhu. Měl by fungovat trh s hospodářskou soutěží. Pokud jde o soukromé přístavy, to je velmi aktuální pro nás, Uvažovali bychom o možné výjimce z nařízení, ale obecně zastáváme názor, že by bylo lepší stáhnout nařízení jako takové a začít ho připravovat od začátku. Nakonec k dozorovému orgánu. Domnívám se, že u nás je tato problematika ošetřena prací úřadu pro um, hospodářskou soutěž eh, a já se velice těším na otázky. Děkuji, Čede. Eh, eh, A já se po každém řečníkovi zeptám příslušného zpravodaje, zdali nemá dotazy, anebo případně poslanci. Pane Fleckenstein, máte nějaké otázky na pana Birda? Ne, zatím nikoliv. Má ještě někdo jiný z poslanců poznámky? Může to být i pozorování, nemusí to nutně být otázka, může to být i připomínka, pozorování. Prosím. Ano, ve stručnosti. Mám za to, že pokud jde o soukromé přístavy, tak tady musíme rozlišovat, zejména pokud jde o vybírání poplatků, musíme rozlišovat mezi těmi, kde hraje roli eh, veřejné, veřejný sektor a veřejné financování a tam, kde eh, hraje roli soukromé financování. Ta druhá věc, kterou musíme zvážit, je to, že monopol je eh, pro uživatele něco poměrně mrzutého a jim je jedno, zdali jde o soukromý monopol nebo eh, veřejný monopol. A tady musíme eh, nalézt řešení, které přiměřenou formou zohledňuje oba body. Děkuji. Pan Kuhn má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímalo, jak jsou um, uh, v, eh, ve Spojeném království organizováni navigátoři, jestli tam působí jako eh, veřejné orgány, anebo jsou také eh, privatizovány. Dále pak tankování lodí a také investice ve veřejném prostoru, eh, mm, zdali jsou vlastně jasně vymezené veřejné investice od soukromých investic, eh, zdali eh, skutečně od hrany toho nábřeží už to přechází to financování z veřejného sektoru do soukromého a tak dále. Jak je to rozděleno? Děkuji. Pan Bedborn. Děkuji, Brian. Velmi jednoduchá otázka. Myslím, pan Bird na to již narazil eh, v souvislosti s jednou průsvitkou. A sice eh, mám pravdu, když se domnívám, můžete to potvrdit, že v každém případě a bez ohledu na návrhy této směrnice britské přístavy podléhají pravidlům eh, evropského zákona proti monopolního a o hospodářské soutěži. Děkuji. Vy jste hovořil o eh, soukromých přístavech a finanční transparenci. Vidí eh, Spojené království nějaké problémy s návrhy o finanční eh, transparenci vzhledem k eh, určitým potížím. Například chcete, aby eh, vaši konkurenti věděli, co vybíráte od těch a zase od jiných. A další otázka, než zmizí tady dáma s čajem. That's okay. No. That's. Um, I'll have a coffee, please. I'll risk it. Yeah. I'll risk it. With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 Během těch posledních 30 vteřin jste zdůraznil, že máte pocit, že tento návrh by měl být odmítnut eh, jako takový celý. Můžete trošku vysvětlit, proč si to přejete, protože to je to, čemu eh, říkáme zárodečná obce, ale tady ti kolegové si eh, myslejí, že Ehm, budeme muset za chvíli povolat nějaké defibrilátory, takže ehm, mohl, bys, mohl byste prosím vysvětlit, proč ehm, jste pro zamítnutí toho návrhu. Děkuji, pane předsedo. Skutečně je to velmi pádná otázka. Já bych vzal ty dotazy po pořadí. Eh, pozorování zpravodaje. Já myslím, že pan Fleckenstein eh, tady učinil dobré eh, vymezení mezi situacemi, kde jsou přístavy zcela soukromně financovány anebo soukromně i veřejně nebo státně. Pokud jde o britské přístavy, naše přístavy jsou soukromně financovány. Pouze velmi malé množství Eh, financí z veřejného sektoru pro velmi specifické případy, zejména eh, ekologické, na podporu eh, dopravy, aby tedy tato putovala po vodě a železnici či kolejích spíše než po silnicích a také z důvodu regionálního financování je poskytováno z veřejného sektoru. A další dobrá otázka se týkala těch monopolů. Ano, je to jasné Máte-li monopolní pozici, ať už jste financován soukromně nebo eh, státně, tak eh, to má určité dopady na uživatele. Tu, ta mapka, kterou jsem ukázal, v hrubých rysech eh, nastínila, že ve Spojeném království máme takovou strukturu, která umožňuje hospodářskou soutěž a to je důležité právě pro orgány pro hospodářskou soutěž, které to vytvořili. Takže tady nepřichází v úvahu, v úvahu individuální monopol, ale navíc ty orgány pro dohled nad hospodářskou soutěží eh, nad tím bdí a samozřejmě v případě potřeby eh, podávají stížnost. Eh, dále ti navigátoři v ve Spojeném království. Ti jsou přímo eh, najímáni přístavem, buď eh, jako zaměstnanci eh, přístavu, anebo jako samostatně vydělečně činné osoby přímo najímané přístavy. To, to jsou ty dvě možnosti. U nás neexistuje situace, kdy by celá společnost těch navigátorů získala takovou zakázku. ale možná, že to bude ještě v budoucnu téma. Otázka pana Bradburna. Ano, máte zcela pravdu. Eh, přístavy Spojeného království jsou řízeny eh, právními předpisy o hospodářské soutěži EU a eh, samozřejmě také soukromým právem. Právě tady Eh, byla schválena směrnice, která eh, se bude vztahovat na britské přístavy kde vlastně eh, ty koncese eh, za eh, smlouvy přesahují určitou stanovenou částku. A to je, vel, to je určitý problém pro přístavy nejenom ve Velké Británii. Samozřejmě ta směrnice není ještě v, s konečnou platností schválena, ale bude mít velký dopad. A nám se zdá i mnoha našim kolegům z přístavů evropských, Ehm, ehm, všichni tedy se budou zabývat ehm, podrobná dopady eh, touto směrnicí protože i služby budou pokryty směrnicí o eh, koncesích. Pane předsedo, vaše závěrečné otázky. Za prvé o transparentnosti. Pokud jde o Spojené království, tak to je oblast nařízení, s nímž máme nejméně problémů, kromě těch redakčních, eh, formulačních, ale v evropském eh, právu eh, je také směrnice o transparentnosti a podniky také musí dostat mezinárodním normám. Eh, pokud jde například o státní pomoc, tak eh, musíte mít k tomu dispozici určitá ustanovení. To bychom eh, také chtěli, aby se prosadilo v rámci určité revize směrnice. A nyní k té poslední otázce. Určitě bychom upřednostnili, velmi upřednostnili, aby nařízení bylo staženo protože se domníváme, že tady jsou určité problémy, které když se diskutují otevřeně, konstruktivně a přátelsky a máme pozitivní zkušenost s tím, s našimi eh, přáteli z komise, eh, že bychom pak eh, našli rozumný postup vpřed, což by eh, samozřejmě se dotklo eh, řady eh, postupů v mnoha evropských přístavech. My máme různé pozice. My čelíme velmi specifickému návrhu, který někdo, nebo ESPO například, charakterizoval jako svěrací kazajka a to je nešťastný přístup a odtud právě i ten jaderný náboj té otázky. Dostáváme se do časového skluzu, takže prosím velmi stručně, pane Fleckensteine. Myslím, že všichni se shodneme, můžeme o tom mluvit, jaká kritéria eh, mm, se draží v té cenové transparentnosti, ale samozřejmě konkurence mezi přístavy musí být možná, musí existovat možnost eh, mm, atraktivními nabídkami Eh, tedy mm, přilákat dopravce do vlastního přístavu. Eh, mm, zastavit konkurence mezi přístavy není smysl této směrnice. Dobře. Eh, chcete na to reagovat, Richarde? Já mm, bych řekl, že s tím souhlasím. Bohužel s kapitola 3 této e, směrnice zasahuje do toho komerčního e, fungování. Samozřejmě, my s tím všichni souhlasíme. E, děkuji. Nyní přejdeme k penátkám. Měl tady být Paolo, bohužel nedorazil, takže pozvali někoho mnohem hezčího než Paolo. Stefano Benaldo z Benátského přístavního úřadu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu stejně stručný jako předřečník a řeknu vám eh, něco o italském systému, přístavní systému. Mm, a pak se budu věnovat těm otázkám dnešního slyšení. Takže navrhované řízení o přístavních službách finanční transparentnosti. Z mého hlediska my nemůžeme vést tuto debatu, pokud neřekneme něco o kontextu, do jakého to nařízení zapadá. Tento kontext se týká jednak finanční situace a jednak právního rámce. Ekonomika Eh, tady je nesporné, že v současnosti celosvětový i evropský námořní systém vlastně zažívá dva významné fenomény. Jednak se mm, tvoří velké aliance, mm, dopravců, kteří používají, využívají úspory z rozsahu. Mm, na druhé straně aliance mezi jednotlivými přístavy, což v podstatě mm, přidává k existující konkurenci přístavy, které doposud řešily přístavní úřady. Co se týče právního rámce, tak toto nemůžeme popřít, že toto navrhované nařízení jde směrem již definovaného právního rámce, eh, který eh, byl součástí z eh, římské smlouvy o Evropském hospodářském společenství, což mělo přesně ten význam toho slova společenství. Ty cíle jsou pro nás relevantní a je důležité, jak se bude vytvářet eh, rovné prostředí konkurenční. To lze řešit pouze na eh, příslušné úrovni, to je na úrovni společenství. Co se týče hm, působnosti a e, smyslu této úpravy, tak chci zmínit příklad Itálie. Když se podíváte na jednotlivé sloupce, tak tady vidíte ehm, tržní i ehm, státní jaksi provozy. Vidíte, že tady ty kompetence jsou omezené pouze v tom oranžovém čtverci. Takže cokoliv se týká eh, moř, přístavu a moře, spadá to v omezené míře pod přístavní eh, úřad. A myslím, že by se mělo zvážit možnost rozšíření právního rámce kompetencí přístavního úřadu a toho or, orgánu zodpovědné za ten přístav, aby bylo možné e, řídit konkurenci těch přístavech. Co se týče služeb, které mají spadat pod toto nařízení, tak všechny služby by měly spadat pod obecná pravidla eh, podle smlouvy Evropské unii nebudeme požadovat žádné výjimky. Co považujeme za správné, je, že se v tom návrhu e, vyskytuje definice systému pravidel, společného systému pravidel, které se bude implementovat podle e, potřeb na místní úrovni. Takže nadnárodní regulace a rozhodnutí, které se budou aplikovat na lokální a národní úrovni. To nám může pomoci, co se týče těch čtyřech nebo pěti bodů, které jsou tady jmenovány. Potřebujeme tedy eh, přestat rozlišovat mezi námořní infrastrukturou a přístavními eh, službami. Musíme eh, redefinovat, předefinovat poplatky za infrastrukturu jasným způsobem, protože evropská legislativa neodpovídá italským um, prece, um, precedentům. Nemělo, cestující by neměli být považováni za náklad, měli by být daněni, daněni stejně jako ostatní náklad. Pak je potřeba transparentnost v cenách, v, v těch poplacích, které se požadují. A další věc, která na, považujeme za důležitou, která ještě v Itálii není, neplatí, a to, že ceny a poplatky nejsou um, předmětem cenového limitu. tady musím nesouhlasit s ostatními řečníky, protože myslím, že je potřeba dozorčího orgánu, který by zajistil rovné podmínky, který by garantoval evropský přístup a nefungoval na národní, ale na evropské úrovni. Za účelem aplikace ehm, evropských politik v lokálním konstantu um, vedle, podobně jako eh, federální námořní komise v USA. A to nepovažu, není považováno za uh, zasahování do fungování trhu. Takže uh, moje slajdy máte k dispozici a mluvám se, že jsem mluvil tak dlouho. Nyní uh, otázky na pana Monálda. Pan Falkenstein. Já mám jenom jednu otázku, která se týká, vy jste hovořil o tom dozorčím orgánu, vy jste řekl, že by to nemělo být národní, ale mělo by to být eh, větším rámci organizováno. Moje otázka je, do posu to bylo tak, že implementace tohoto nařízení eh, komisí nebo členskými státy tedy byla eh, předmětem dozoru. Proč vůbec potřebujeme Eh, dozorčí orgán pro tuto věc. Že nějaký podporuje, potřebujeme jako kontaktní bod pro stížnosti a podobně, to je jasné, ale pro ty ostatní věci je to eh, nadbytečné. Existuje komise, nikde se nevytváří eh, zvláštní orgán, který by byl zodpovědný za určité nařízení. Pan Nadben? Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak jste řekl, že, tak jste hovořil o řízené konkurenci. Nevím, co tím myslíte. Kromě toho, eh, že to, co bylo na těch slajdech, se mi zdá z toho, že vy vlastně chcete regulační kontrolu mm, procesu hospodářské soutěže. Mm, pokud máte hospodářskou soutěž, máte hospodářskou soutěž, ať je to mezi přístavy, anebo e, mezi přístavy v jednotlivých zemích. Poslední věc, co děláte, je, že e, byste chtěli řídit konkurenci. Konkurence je, přece vyplývá z trhu. děkuji. Já mám dvě otázky. Jedna, no to je možné, že v podstatě jste spokojeni s tím návrhem, tak jsem to pochopil a nemáte žádnou velkou kritiku, tak to je také důležité eh, vidět, jak se eh, z národního hlediska tedy díváte na tyto jednotlivé přístavy, tedy na tuto, na tuto návrh. Dále vy eh, říkáte, že dozorčí orgány evropské úrovni, podobně jako federální komise v USA, by měly existovat. Myslíte si, že by to mělo být um, politika i v, nad rámec těch um, přístavních služeb, ale tak to není ve všech přístavech. Jsem sice v Hamburgu, ale jinde to je jinak. Děkuji, Stefano. Nevím, zda jsem tomu rozuměl správně, ale v podstatě to vyplývá z otázky Redburn a Nejsem si jist, zda věříte, že tento návrh nezachází dostatečně daleko. Myslíte si, že e, náklad, e, manipulace s nákladem by měl být součástí tohoto balíčku, protože nás to tady trošku mate, protože e, jste buď pro nebo proti tomu, aby manipulace s náklady byla předmětem konkurence. Nevím, jak můžete mít balíček o přístavech, když toho tolik chybí z toho balíčku. Eh, ehm, možná dva problémy bychom zvládli, ale tři to je moc. Nejsem si jist, zda myslíte, že ty věci, které z toho byly vyňaty, náklad, to by se mělo vrátit zpátky, nebo... Pardon, pan Kumoc, jako já jsem vás neviděl. Moje první otázka se týká toho, zda se domníváte, že to stávající nařízení, které mluvíme, ano, je tady tlumočení. Slyšíte? Moje první tady otázka, zda mm, podle vašeho názoru, tak já začnu znovu. Eh, myslíte, že to bude vytvářet administrativní složitost více než tedy administrativní, větší administrativní problémy, než byly do posud? Co si o tom myslíte? Myslíte, že toto nařízení zvyšuje nebo e, zmenšuje to, tu zátěž administrativní? Teď doufám, že slyšíte tlumočení z řečtiny. Moje druhá otázka je, zda to nové nařízení, nebo díky tomu novému nařízení, budou, nebo se při, evropské přístavy připravují na ten eh, fenomén těch nových rozměrů gigantických lodí a zda potřeba eh, zvládnout velké náklady je, je eh, předmětem dostatečné přípravy. Děkuji, prosím, můžete odpovědět co nejstručněji. Grazie delle domande, eh, cercherò di rispondere nello... Děkuji za otázky a velmi rád odpovím v pořadí, v kterém byly otázky položeny. Někde se snažím otázky spojit. Za prvé otázka řídícího orgánu. Rozumím tomu, že jsem možná asi úplně jasně nevysvětlil eh, úlohu tohoto orgánu. Jde o to, jak můžeme postupovat. Abychom odpověděli tedy na otázku pana Fleckensteina, tak začnu takto. Každá země na celostátní úrovni nezávisle reguluje oblasti, které podléhají hospodářské soutěži ale vzhledem k tomu, jak se to uspořádání liší země od země, tak uplatnění té, e, tohoto nařízení předpokládá, že si daná země sama vyřeší způsob, jakým bude uplatňovat nařízení, bude mít tedy také vlastní výklad e, nařízení v praxi a jeho uplatnění v praxi samozřejmě tam je určité riziko, že výklad bude trošku jiný. Severní Evropa se zaměřuje spíše na trh, zatímco Jižní Evropa vzhledem k jiné administrativní struktuře má jiné zvyklosti. A to znamená, že uplatňování stejného nařízení ve dvou různých zemích může vést k různým výsledkům. Abych, si, eh, abych to ilustroval na příkladě. Představme si spor v uplatnění nařízení ve dvou zemích, které mají různé systémy přístavů a také mají různý výklad nařízení. To v důsledku povede k problémům, protože si lidé možná budou klást otázku, jak má být nařízení uplatňováno na zemi A, na zemi B. A proto je nezbytné, abychom měli také určitou eh, evropskou úroveň. To nevše, nemusí znamenat nutně nárůst byrokracie měla by existovat možnost odkázat na nějaký společný dozor nebo dohled, který bude zajišťovat rovné podmínky v tomto odboru, oboru, pardon, protože jinak budou neustále vznikat konflikty mezi zeměmi a já si nejsem jist, jak bude možné tyto konflikty vyřešit a doufám, že toto vám také do značné míry pomůže odpovědět na následující otázky, které se týkají řídícího orgánu. Pokud jde o problematiku řízení soutěže, která je přítomná na trhu, faktem je, že alespoň se mi to zdá, že je prioritou evropských institucí právě tato hospodářská soutěž. A ukazuje se, že se snaží ne trh nutit k určitým krokům, ale spíše směrovat obchodní aktivity tak, aby stimulovali růst. A úsilí regulovat a poskytovat určitou kontrolu nad eh, trhem v námořních službách, v přístavních službách, tak e, to je důležité. Samozřejmě existují také určité bariéry ke vstupu a další, které znemožňují hospodářskou soutěž těm, kteří buď nemohou získat přístup na trh nebo nesplňují určité podmínky, aby mohli na trh vstoupat, což znamená, že jsou vyloučeni takoví hráči z trhu. A já si dokonce myslím, že právě toto je nejlepší řešení. A k poslední otázce bych řekl asi tolik. To byla otázka pana předsedy. Když se mě ptáte, zda by se měly opět zavést manipulační poplatky za přepravu nákladů. Všechny služby spadají pod určité soubory pokynů, kterými se musí řídit. Obecně tedy platí, že ne, se nemá vylučovat jedna služba na úkor druhé. Nemělo by tedy existovat nějaké nařízení, které by eh, ten handling u některých služeb účtovalo, u jiných ne. A ještě poslední dvě otázky doplňuje se řečník. Souvisí s tím, zda to vytváří větší administrativní zátěž. Já si myslím, že nutně ne. Není to samotné nařízení, které zatěžuje byrokraticky, spíše způsob, jakým je uplatňováno v praxi. Dozorový orgán by neměl být vnímán jako něco, co zatěžuje eh, administrativní zprávu systému. Jak řekl pan Wert, v některých oblastech funguje velmi dobře, ale jinde zase ne. Proto si myslím, že s tímto novým nařízením bychom měli vykročit za rámec svých národních hranic a podívat se na to, co by bylo možné udělat celoevropsky. Možná nám angličané řeknou, že pro ně tohle fungovat nebude. Na druhou stranu jiné státy to mohou považovat za užitečné. Někdo zase naopak díky tomu zdokonalý stávající systém. Uh, a v každém případě někde si to bude vyžadovat vyšší úroveň organizace, aby konkurence, hospodářská soutěž byla skutečně eh, efektivní a účinná. To je ode mě všechno. Děkuji. Děkuji, pane Vanaldo. A nyní se dostáváme k přístavu Rotterdam a k vystoupení pana eh, Schenmacherse. Eh, máte pět minut, prosím. Děkuji. Já začnu tím, že nabídnu stručný přehled významu přístavu Rotterdam. Víte, že je to obrovský evropský přístav s obratem zhruba 450 milionů tun ročně. Znamená to, že jsme skutečně největším přístavem v Evropě. Ti ostatní jsou daleko za námi. Jsme globálním hospodářským hráčem a také jsme důležitým hráčem nejenom pro nizozemskou, ale také celoevropskou ekonomiku. Chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že regulace daného oboru, tak jak se navrhuje v návrhu nařízení, je něco, čemu bychom opravdu měli věnovat pozornost. Současný systém totiž funguje velmi dobře. A proto kdybychom chtěli systém měnit, aniž bychom se s ním seznámili, by mohlo být poněkud nebezpečné. A druhý diapozitiv, který tady mám, se zaměřuje opět na naší pozici jakožto přístavního úřadu, vzhledem k tomu, že náš přístav je celosvětovým hospodářským hráčem a také velkou ekologickou odpovědnost. Ochranu životního prostředí tedy musí zajišťovat také, má dopady na společnost v bezprostředním okolí. Před dvěma týdny v Talinu byly přístavy popsány jako oblasti růstu. S tím plně souhlasím. V Rotterdamu máme takový přístup, že vycházíme z podnikatelského plánu a případu, kdy se snažíme podporovat růst hospodářství bez závislosti na veřejných dotacích. A tím se dostávám k jednomu z nejdůležitějších bodů v navrhovaném nařízení, tedy rovné podmínky pro Rotterdam. Je naprosto zásadní, aby právě tyto aspekty byly v Evropě nějak podchyceny třeba právními předpisy, abychom se zbavili Eh, situací, kdy vlády podporují některé systémy a to skutečně navrhu, narušuje hospodářskou soutěž v Evropě. A ještě konkrétněji, ačkoliv stále obecně o řízení přístavu. Ta, zde bych chtěl říci, že článek věnovaný transparentnosti, eh, eh, bude-li implementován, velmi pomůže protože bude také jasné, jak se státní pomoc distribuje v Evropě a pomůže tedy toto ustanovení vytvořit rovné podmínky. Soukromé přístavy by neměly být vyčleněny z rozsahu působnosti nařízení, tolik odpověď na otázku zpravodaje, protože rovné podmínky skutečně jsou takové podmínky, které se vztahují na všechny, tedy i srovnatelné právní systémy, nikoli různé systémy pro různé typy přístavů. A jak tady již zaznělo, nezapomínejme na výraznou moc dopravců, majitelů flotil. My jsme hovořili o vzniku aliancí mezi velkými dopravními lodními společnostmi a představme si, že právě pro velké přístavy je to důležité, protože eh, lodní společnost může své, svá plavidla přesunout, ale přístav se nikam nepřesune, proto je velmi důležité, aby mohli se hrávat Eh, také přístavy svoji úlohu, zvláště v situaci, kdy lodní společnosti výrazně dominují. Eh, velmi stručně řečeno. Přístav Rotterdam patří do systému tvor chce eh, respektovat pravidla smlouvy, ale zároveň si nepřeje preskriptivní systém. Nechceme, aby nám tedy nějaký dozorový orgán Eh, mluvil do toho, co u nás ošetřuje zákon o hospodářské soutěži a co u nás je výsledkem dlouhodobého konzultačního procesu s klienty a dalšími zainteresovanými subjekty. Máme tedy systém, který nám pomáhá řešit konflikty, pokud vzniknou. A tím se dostávám k rozsahu působnosti nařízení. Jsme pro svobodu poskytovat služby, poněvadž jsme přesvědčeni, že hospodářská soutěž je správná cesta, chceme být přístavem, který je hospodářské soutěži otevřený. Pokud by z jakéhokoliv důvodu ehm, mělo dojít k nějaké selekci, ta by měla probíhat transparentně a nediskriminačně. V tom musíme být úplně eh, jednoznační. Ještě konkrétně poplatky za využití infrastruktury. Jak to u nás v Rotterdamu probíhá? My jsme již vysvětlili, že u nás panuje podnikatelský duch a my tedy průběžně konzultujeme s našimi klienty, uživateli přístavu. Ehm, tento systém máme také platformu, která nám umožňuje vzájemné setkávání, výměnu názorů a každý rok se o tarifech a jejich výši diskutuje. Takto postupujeme na základě transparentnosti, ale nikoli individuálně. Ono by bylo velice obtížné, pokud byste chtěli sehrát také roli podnikatele, ale takto vyjednáváme na základě skutečně profesionální a e, vzájemně schválené výroční zprávy, což je pro nás také vždycky e, základ pro diskusi o tarifech. Pokud i přesto e, vznikne stížnost, tak je možné obrátit se na soud s odkazem na pravidla hospodářské soutěže. Máme dobře vytvořenou legislativu v oblasti ochrany hospodářské soutěže, Ehm, a domníváme se, že takto navrhovaný dozorový systém z Evropy by eh, zatížil byrokraticky celý systém a došlo by ke slovíčkaření a dohadování o podrobnostech. Uvědomme si, že každý hráč v této oblasti eh, soutěží s jiným hráčem. My bychom tedy výrazně mohli změnit pozici na trhu jednoho subjektu na úkor druhého a bylo by škoda, kdybychom s tímto novým návrhem který se zaměřuje na liberalizaci a harmonizaci a rovné podmínky, ehm, zavedli dozorový systém, který by znamenal krok zpátky a nadměrnou regulaci tam, kde regulace není třeba, protože stačí zákony o hospodářské soutěži. Samozřejmě my respektujeme eh, základní smlouvy, ale nejsme před přesvědčeni, že bychom měli eh, přijmout nařízení, které by nás eh, nadspalo do regulatorní svěrací kazajky. Eh, přístavy by měly mít dostatečnou moc na základě koncentrace tržní Eh, moci a postavení na trhu a my bychom velice rádi tedy zdůraznili, že je důležité eh, pravomoci předat přístavům, tak aby se mohli postavit úkolům budoucnosti, aby mohli sehrávat důležitou úlohu také v mezinárodním trhu, v mezinárodní hospodářské soutěži, což je důležité nejen pro Evropu, ale také pro celý svět. Děkuji. Thank you. Děkuji. Rád překročím limit o dvě minuty, ale jakmile z toho je 8 minut, minut, tak eh, mě to už trochu znervozňuje a je to na úkor dalších řečníků. Pane Fleckensteine, máte slovo. Pochopili jsem vás správně, tak eh, netvrdíte, že by nemělo docházet k poradě s uživateli a že by ani neměla neexistovat eh, nějaká organizace pro podávání stížností. Pokud jsem vás pochopil správně, tak říkáte, to máme a nyní nám nevytvářejte nové předpisy a mm, prostřednictvím těch novou organizační formu, která nás přinutí vše zase e, e, překopat. Dávám vám zapravdu, je důležité, že zde máme tu možnost poradenství, že zde máme e, to místo pro podávání stížností a tak, jak je to organizováno nyní, nezavdává důvod dobře fungující systémy ničit. A to budeme muset eh, správně sformulovat. Eh, to, co jste eh, řekl, to mm, naznačuje, že to skutečně k dispozici máme a že to funguje dobře a tudíž to nemáme ničit, spíše naopak. Děkuji, pan Zuribi. Děkuji vám, těch otázek mám několik, ale teď tři za prvé. Můžeme si klást otázku, zda měla proběhnout studie hodnocení dopadu, tedy kolik z těch uživatelů přístavních služeb je nyní e, spokojeno a na základě toho teprve rozjet e, reformu. A nyní poskytovatel služeb ze strany přístavu, tedy otázka, ke které nás to vede. Zajímalo by nás, zda liberalizace trhu, otevření se konkurenci by e, pod dle druhu služby mohlo narušit třeba bezpečí na moři. A pokud by třeba eh, různí poskytovatele služeb eh, eh, vstupovali do této soutěže. Jak budete rozhodovat? Podle typu pravidla, podle kvality nabízené služby, nebo budete přistupovat ke všem stejně z hlediska náročnosti těch požadavků jako přístav? Protože by mě zajímalo, jak v praxi to bude fungovat z hlediska například obezřetnosti a podobně. A dále k transparentnosti. Kteří aktéři na trhu eh, budou takto informováni na, eh, třeba o poplatcích, výši tarifu a podobně. Eh, kdo tedy vyloží karty na stůl a na základě čího návrhu vznikne poté dohoda. Mě by zajímalo, zda propojíme různé uhly pohledu. A poslední aspekt, který si zmínit, je regulace kdo bude moci ověřit platnost procesu, jak to probíhá nyní. Je to vnitrostátní subjekt, který hodnotí tyto procesy, anebo je to nějaký nadnárodní subjekt, neutrální, nestraný, eh, který bude brát v úvahu také eh, uplatňování jednotlivých pravidel. Děkuji vám. Děkuji. Ještě někdo? Pokud nikoli jedna otázka. Ode mě v návaznosti na pana Zlíbyho nevím eh, přesně, jaká je pozice Rotterdamu, pokud jde o eh, situaci navigace, tahání a tak dále. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji vám. Za prvé, připomínka k tomu, co jste řekl o tom připomínkovém nebo konzultačním procesu a jak zapojujete své klienty. Myslím, že zásada je dobrá, totiž navázat spojení a být ve spojení o tom, jak to podnikání probíhá jako přístavní úřad, protože vy jste pouze přístavní úřad a klienti musí jednat s vámi, takže zde musí existovat platforma, ale neregulujte to a zejména nepřeregulujte to. Definovat princip je podle našeho názoru dostatečné. Každý má svůj způsob, jak k věcem přistupuje, jak je realizuje. Toť vše. A my to již máme zařízeno a funguje to dobře. A opět jedna další poznámka k tomu snad navíc. Existuje také ustanovení o tom, že jsme vytvořili mezi uživateli přístavu a přístavním, přístavním orgánem eh, dohodu, podle níž pokud nedojde k, ke shodě, eh, tak eh, nastupuje neutrální arbitráž, a to je něco, mm, čemu se každý musí podrobit. To znamená, je to velmi silný nástroj, který funguje dobře. A navíc, nad rámec toho, máte ještě normální regulérní systém podávání stížností. Tečka, to je vše. Pan Sriby, ano, můžete se ptázat, proč přístavní reforma, když 70% vašich klientů je spokojeno se vším. To je otázka dobrá, ale snad byste ji neměl pokládat mě, ale spíše komisi a co v konečném důsledku je problémem a co se týká nás, je financování přístavů a způsob, jakým jsou evropské přístavy kapitalizovány a uvedeny do eh, prostředí konkurence eh, s pomocí státních finančních prostředků. Tam jsou rozdíly a pokud jde o e, služby, přístavní služby, tak to je samozřejmě odpovědnost přístavního orgánu zajistit e, kvalitu a bezpečnost. To znamená, že ty přístavní orgány zpráva přístavu má pravomoce definovat, co je dobrá kvalita, co je špatná kvalita. To je velmi důležité, ale musí to být stejné pro každého. Musí to být transparentní a musí to být definováno uh, Eh, ve smyslu eh, požadavků na kvalitu těch eh, vlastně přístavních služeb, které ten přístav poskytuje. Jinak zpráva přístavu nebude moci řídit celou tuto oblast tak, aby to dostálo kvalitě a zejména bezpečnostním požadavkům. Takže v konečném důsledku by nemělo docházet k rozdílům ve kvalitě, protože to je licence, kterou poskytuje přístavní orgán poskytovatelům přístavních služeb tak je to jednoduché. A je důležité, že v tomto novém návrhu eh, je obsažena také poznámka o disponibilitě těchto služeb, protože vybírání eh, třešní, třešinek z dortu je velmi něco nebezpečné. Jestli si například vybíráte pouze poskytovat služby velkým klientům a ne těm menším, tak eh, logickou konsekvencí toho bude zvyšování cen pro malé a středně velké hráče jak vytvořit více transparentnosti v cenotvorbě. Pokud vás chápu správně, jde vám o ceny pro soukromou, soukromý sektor a na straně přístavu. Transparentnost na straně přístavu se týká poplatku za infrastrukturu, to je podrobeno připomínkovému řízení, konzultacím a stížnostem. A pokud máte stížnost, tak se můžete obrátit na soud anebo na úřad pro hospodářskou soutěž. To je velmi, myslím, transparentní způsob definování cen. Z hlediska financování eh, což také vytváří rozdíly mezi cenami jednotlivých přístavů v Evropě tak myslím, že ty příslušné články, které eh, zajišťují transparentní eh, prokazování využívání vládních nebo státních financí, je prvním krokem k vytvoření rovných podmínek a mm, v konečném důsledku by to mělo být výrazně definováno nebo by to mělo definovat eh, důrazně to, co je povoleno a co není povoleno v evropském rámci, pokud jde o financování přístavu jako celku. To je velmi důležité pro každý přístav, protože to zlepšuje kvality přístavního sektoru v celé mm, Evropské unii. Pokud to nebude zajištěno, tak se můžete snažit o úpravu, opravu, reorganizaci drobností, ale eh, nikdy to nezajistí kvalitu. Takže financování přístavních služeb musí být co nejtransparentnější. Eh, když hovoříme o eh, nařízení a legislativě národní či mezinárodní, tak myslím, že by byla noční můra definovat to na mezinárodní úrovni. Na národní úrovni to je dostatečné a i tam musíte být obezřetný, abyste jak si eh, neomezil tak dobře fungující přístavní provoz. Další otázka. Eh, jak se my díváme na eh, přístavy, je to volný trh, zejména jednotlivé typy eh, přístavních služeb. Pokud jde o ty navigátory, tam možná je to trochu odlišné, protože oni se také starají významně o otázky bezpečnosti, ale v zásadě by to mělo být definováno stejně. A v tomto stávajícím návrhu je to možná eh, definováno až příliš jednoduše a potřebovali bychom ještě třetí kategorii proto abychom vyřešili mm, tu problematiku. To by možná bylo správné řešení. Děkuji vám. Děkuji, pane Schoenmakeru. Schoenmakere. Eh, možná, že nyní můžeme rychle přejít eh, do Finska a eh, k finským přístavním službám. Slovo má pana Analina Mekila. Thank you for having protože tuto příležitost zmínit některé problémy týkající se navrhovaného nařízení o přístavních službách. Jsem velice ráda, že mohu prezentovat po prezentaci při Rotterdamu, přístavu Rotterdamu, protože já chci hovořit o názorech menšího přístavu a e, mm, přístavního průmyslu, kde je velká konkurence mezi přístavy a e, také konkurence v Balckém moři. Tam je také spousta e, konkurence s e, přístavy mimo EU. A po roce 2015 bude také velká konkurence mm, vůči alternativním druhům dopravy. Co se týče nařízení, cílem, mm, cíl vářet jednotný trh v EU je správný. Přístavní průmysl chce e, se podílet na mm, propagaci růstu v Evropě. My jsme ve Finsku Eh, proto, aby přístavy poskytovaly služby a aby byla větší transparentnost. Chceme rovné podmínky v evropských přístavech, ale co se týče navrhovaného nařízení, musíme se zeptat, zda ty články skutečně propagují to, co chceme. Jsou tam jenom povinnosti, anebo by tam měly být i nějaké e, pobídky. Mm. pro rozvoj služeb. To je dobrá otázka, i když vím, že ten proces je, už probíhá. Konkurence je klíčová, ten mění, trh se mění a já se domnívám, že e, ta regulace měla být velmi flexibilní, méně je více. V tomto návrhu je teď mnoho článků, které jsou příliš podrobné, co se týče um, definice a um, předpisů, je tam příliš mnoho postupů, příliš mnoho zpráv, příliš mnoho administrativní, velká administrativní zátěž. A to z mého hlediska za sebe chci říci, že Regulace by měla být jednoduchá a flexibilní. Hmm, působnost, to je, myslím, ta síť TNT je správný. Pak tady byla otázka o těch uh, dredgingu, to by mělo být vyloučeno. Uh, je to spíše otázka infrastruktury než služba klientům, jednomu identifikovanému klientovi. Co se týče uh, lodivodů, my ve Finsku bychom chtěli, aby trh lodivodů byl, fungoval lépe, než je tomu dnes. A to by mělo být součástí nařízení co se týče ale bezpečnosti, tak to je velmi důležité z tohoto hlediska a já bych si přála podmínku, aby článku 6 byl důvod omezení poskytovatelů služeb z důvodu bezpečnosti. To by mohlo fungovat vodu. Co se týče vnitřních provozovatelů, eh, ve Finsku máme malé přístavy, ten řídící orgán je interní provozovatel, není tam žádná struktura, jako je eh, v tom návrhu zmíněna. Co se týče Finska, tak zahraniční obchod ve Finsku eh, probíhá především do Evropy, 20 nákladů se exportuje po moři, 80 dovozů se dováží po moři. Takže jak vidíte na mapě, Finsko je v podstatě ostrov. Je to země, kde jsou dlouhé vzdálenosti, Eh, a jsou tam mm, řídké toky nákladů. Naše přístavy velice závisí na struktuře finského průmyslu. Máme několik velkých globálních společností, papírnictví, ocelářství, kovospracovatelský průmysl a velký počet malých firm. Firmy mají um, provozovny po celé zemi a od jihu na sever, takže jsou tam námořní přístavy po celém pobřeží a také nitrozemské přístavy. Co to znamená? z hlediska přístavů. My máme strukturu přístavů, máme 52 přístavů, jsou relativně malé. Máme e, eh, TNT přístavy, 1 a 16. komplexní e, síti ty spolu soupeří a ta konkurence je skutečná. Ten TC tam prochází 90 exportu a e, veškerý e, cestovní, veškerá přeprava pasažérů. Jsou tam Některé přístavy mají eh, blízko továrnu nebo hned vedle toho přístavu a v podstatě ta, fakt, ta továrna eh, představuje 90 biznesu toho jednoho přístavu. To je typická situace u nás. Pak je tady jeden obrázek, který jsem chtěla ukázat, že nejsou monopoly ve Finsku. Finské e, přístavy mají velice mm, e, dělené podíl. Pak je tady obrázek drobných přístavů a já chci říci, že přístavy jsou organizovány velice různým způsobem. Malé přístavy mohou být velmi efektivní. A na závěr finské přístavy jsou společnosti s ručením omezeným, budou od příštího roku, takže já chci říci, že veškeré poplatky by měly být na komerčním základě. My um, se setkáváme s klienty mnohokrát do roka, ne, nepotřebujeme zvláštní výbory, dohozorčí orgán, už je existující úřad pro hospodářskou soutěž. A jak víte, tak Finsko je také země, kde jsou velmi tvrd, chladné zimy. My Finsko známe. Do, děkuji vám. A já jsem dokonce navštívil i finské přístavy o sám osobně. Já jsem zoufale snažím tady dodržet časové omezení, protože máme jenom tady omezený čas. Mohu přivítat návštěvníky, 20 mladých z Menita. E, vítám vás, vy jste přišli pozdě, nestihli jste prezentaci pana Bonalda o Benátském přístavu. My jsme si mysleli, že vy že vás Mm, poslali vlastně takovou, jako takovou kavalérii na záchranu pana Benalda, ale každopádně vítejte. Pan Fleckenstein má otázku. Ne, paní Meissner. Paní eh, Mekla, vy jste hovořila o přílišné administrativní zátěži a uvedla jste mnoho podrobností, mnoho postupů, co přesně eh, chcete, zruž, abychom vyňali z toho nařízení? Co má, co má jít pryč? Nějaké další otázky? Pan Kun? Děkuji, Brian. K té ta e, směrnice o kalkulaci poplatku, to musí být, to musí být jednotné pro Evropu, jaké fixní náklady, jaké variabilní, a pak pro jednotlivé rejdaře eh, zaoceánské lodi, tak aby si mohli porovnat eh, náklady, jak se to řeší ve Finsku. Pan Soriby. Pan Soriby. Děkuji vám. Stručná otázka. Vy jste právě zmínila že eh, počet eh, komerčních přístavů s tím, že pouze část je součástí sítě TNT. Ehm, znamená to 28 přístavů, mezi nimi tedy zhruba desítka patří někam, ale jak to vypadá s těmi ostatními tisíci? Je to Eh, je tedy koherentní mít jedno nařízení, které by platilo pro přístavy s obrovsky rozdílnou velikostí a s velmi rozdílnou eh, činností. Zajímalo by mě, jak zajistit koherentnost uplatňování pro všechny. Yeah, okay. měl stejnou otázku. A moje otázka na vás. Já si nejsem jist, kolik z vašich přístavů dostává Eh, dotace. Možná žádné, nevím. Můžete odpovědět, prosím, na tyto otázky? Děkuji, pane předsedo. Já se přejdu do finštiny. Eh, hallinnollisesta taakasta yksi. Paní Meissner, co se týče administrativního Eh, zátěže je tady jeden příklad, který vám mohu dát, je článek 14. A velice podrobný popis jednotlivých procedur. To by nás vlastně vedlo k tomu, že bychom museli eh, posuzovat jednotlivé procedury a ne cíle. Já bych to chtěla zjednodušit, tak abychom mohli zachovat stejné cíle bez toho, chom, aby tam měli ty uh, složité popisy těch procedur. Například se tam říká, jak ten, e, jak by se měly organizovat schůzky výboru uživatelů. Jak by to, kde by se to mělo scházet? To si jistě můžeme rozhodnout sami tak tím myslím, to, to je tedy mm, těmi, tou administrativní zátěží příliš podrobnou regulací. Mm, druhá otázka, co se týkalo cen, tak ve Finsku je situace taková, že ceny v jednotlivých eh, přístavech jsou na internetu, takže jsou transparentní a já nemyslím, že e, nařízení by tady zavádělo něco nového. Nicméně ta situace je taková, že mm, ve, se to může poměrně zm, mm, změnit během styku e, s klienty. Eh, ohledně velikosti přístavů. Je pravda, že máme tři klíčové a 16 přístavů v té eh, všeobecné síti, ostatní jsou velice malé. Takže moje představa je taková, aby ty přístavy, které budou fungovat čistě komerčně, eh, by mohly být velmi efektivní, když jsou velmi malé. My, jsme, my tady diskutujeme hlavní cíle mm, sítě TNT a uvidíme, zda budeme úspěšní, pokud ten e, počet přístavů bude příliš velký. Co se týče mm, dotací, tak ty přístavy, které jsou stále ještě otázkou součástí komunálních organizací nejsou eh, zcela transparentní, ale ty, které jsou společnosti s ručením omezeným, tak ty budou eh, financovány přímě od klientů. A co se týče mm, požadavků na infrastrukturu, ty jsou velmi eh, přísné, protože musí být založeny jenom na komerčních kritériích. Pane Kune, stručná otázka. Finsko bezprostředně sousedí s Ruskou federací. Sankt Petersburg a velký přístav, který tam nyní vzniká, Úst Luga Překladiště by mělo mít objem 125 tisíc tun. Eh, pokud jde o transparentnost eh, dotace eh, z veřejného sektoru, jak ta suzujete otázku dodržování pravidel hospodářské soutěže? My jsme v Evropě velmi transparentní, ale oni mají jiný systém. Bez nebo včetně pana Snowdna. Děkuji. Další problematika jsou ty ledoborce. Eh, Rusové jsou velmi restriktivní, pokud jde o použití neruských ledoborců v jejich vodách. Můžete zodpovědět eh, tuto otázku, prosím? Ano, děkuji. Eh, Přísov Sluga má, zaznamenal tedy velký rozvoj a objem přepravovaného nákladu odpovídá celkovému objemu přepraveného nákladu v přístavech v celém Finsku dohromady a skutečně je to velice eh, zajímavé pro ně z hlediska transitní dopravy, ale ten celkový objem byl pouhých 7% eh, v dobách největší špičky a tedy e, toto vlastně nezmění úplně celý ten obrázek, ale samozřejmě zajímá nás e, tato doprava a přístavy samozřejmě mezi sebou soutěží. Otázka na ledoborce. Já si nemyslím, že by Eh, tady byl takový eh, obrovský tržní potenciál pro ledoborce, že by měly být eh, v rozsahu působnosti. Děkuji, říká předseda. A poslední řečník je pan Jean-Claude Terrier, který je generálním ředitelem přístavu v Marseille, čili jsme se přesunuli od ledoborců do teplého středomoří. Jean-Claude má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, pane zpravodaj, váš, nedámy, vážení pánové. Já jsem zde hovořím jakožto generální ředitel přístavu stavu v Marseji, ale jsem také eh, představitelem organizace spojující největší francouzské přístavy a to je tady možná důležitější ehm, úplně nejdůležitější je zamyslet se nad návrhy, které nám byly předloženy. Vítám ochotu eh, komise zvýraznit transparentnost, snahu o eh, harmonizaci pravidel i postupů a také o zajištění eh, autonomie zprávy přístavů. Zároveň mě překvapují typy nástrojů, které byly zvoleny Eh, na, eh, jak už tady bylo zmíněno. Proto si musíme klást, zda by nebylo lepší využít nástroje flexibilnější, pružnější, které by brali v úvahu rozrůzněnost situací přístavů v Evropě, ale samozřejmě v rámci respektování smlouvy. Návrhy, které jsme eh, měli možnosti prostudovat, ukazují především, že se na jedné straně eh, jsou tam aspekty, které můžeme přivítat, na druhou stranu eh, ohrožují ze sociálního hlediska. Eh, například případ Marseille, kde se již setkáváme s určitou sociální tenzí, by se obáváme, že by se toto mohlo zhoršit se zavedením nařízením, protože to, tady jde především o poskytování základní služby. Dále svoboda řízení ze strany stavního úřadu je na jedné straně myšlena dobře, ale je pojata příliš svazujícím způsobem, eh, mm, protože chci zdůraznit, že by měl platit princip subsidiarity eh, a tedy měla by být vzata v úvahu rozrůzněnost situací v Evropě. Za eh, první reflex, který bych viděl, by bylo zamítnout tento návrh, ale vím, že tady za námi může stát tedy tak také armáda těch, kteří nás podporují. A e, jsme tedy rádi, že parlament se rozhodl takto zkoumat návrh nařízení e, a nabídne také celou řadu e, pozměňovacích návrhů, které změní současné změní. změní. Já eh, se budu snažit vyjádřit otázkám, které jste nám v dotazníku položil. Eh, za prvé rozsah působnosti navrhovaného nařízení. Domníváme se, eh, že některé služby by měly být zrušeny z rozsahu působnosti, například to, co například to bagrování pobřeží pro zajištění splavnosti, dále Víme, že jsou obtíže také ve stanovení zájemných pravomocí, povinnost poskytovat veřejnou službu a také postavení jednotlivých hospodářských službů subjektů, které tuto službu zajišťují. E, to je tam zdůrazněno velmi výrazně a neodpovídá to, co je v návrhu nařízení současné skutečnosti, protože dnes soukromý objekt poskytuje tuto službu veřejnosti a nemusí to být nutně nastaveno tak hierarchicky, jak nařízení předpokládá. Dále požadavky na transparentnost a volnou hospodářskou soutěž. Ehm, přístav Marseille samozřejmě dodržuje požadavky transparentnosti a ehm, zároveň si klademe otázku, proč bychom tady měli zacházet ještě dále, proč by transparentnost měla být pojata jinak pro přístavy. Zároveň ehm, bychom měli také omezit ten dohled jenom ta, na ty oblasti, kde eh, subjekt získává veřejné finanční prostředky. A také si uvědomujeme, že je důležité analyzovat velmi důkladně informace eh, o cenách. To musíme také důkladně změnit. Eh, musíme informovat klienty tedy náležitým způsobem z hlediska eh, úrovně tarifu a změny obecně ta politika poplatků, která vychází z makroekonomických podmínek, stav trhu, investice, benchmarking a podobně. To vše nám dává obecné orientační informace o výši poplatku, tak jak budou účtovány. A e, za e, e, soukromé přístavy musím souhlasit s názorem představitele přístavu Rotterdam, protože tyto přístavy fungují v hospodářské soutěži a pokud něco sdílejí, tak to vychází třeba z podobné velikosti a myslím si, že eh, transparentnost 40 eh, tisíc euro miliard euro jakožto prahová hodnota. Dále musíme stanovit ehm, pravidla eh, z hlediska eh, účetních eh, postupů. Víme, že účetní dvůr tyto záležitosti také sleduje, především z hlediska využívání veřejných zdrojů ehm, rozhodně bychom neměli zájem zvětšit počet administrativních struktur, což by vedlo nakonec ke zmatení a administrativní zátěži. Já se vejdu do vašeho limitu a Jenom bych na závěr řekl k iniciativám, které sledujeme. Je to poněkud nová eh, iniciativa, protože my jsme také prošli určitými reformami. A co považujeme za nejdůležitější? Zjednodušení postupu. Eh, to by zlepšilo výkonnost přístavů. Do značné míry jsme se v této oblasti již angažovali kdy se snažíme také zlepšit výsledky eh, naší práce a vidíte, že jsem eh, nakonec eh, splnil limit. Víceméně děkujeme a pan Flakenstein má slovo. Já mám pouze jednu stručnou otázku k poplatkům, kterých jste se dotkl. Můžete ještě jednou vysvětlit, kde eh, byste ehm, táhl tu dělící čáru mezi tím, co má být spoplatněno a co ne? Děkuji, paní Wills. Ano, děkuji. Pane Terje. domníváte se, že nařízení je vůbec eh, nutné? V rámci studie Porcia 80% bylo spokojeno s trhem a Vícero provozovatelů přístavu se vyjadřilo eh, v tom smyslu, že eh, pozorují slučování se rejdařů s určitým zneklidněním. Jak se stavíte k tomu vy? Pan Komucakos? Děkuji. Já jsem zcela nepochopil v úvodu vaší prezentaci, eh, respektive domnívám se, že vy považujete vývoj eh, nebo vypracování třetího nařízení za eh, zbytečné. Znamená to, že nechcete, aby se dělalo nic, anebo chcete mít místo té třetí eh, směrnice, respektive třetího návrhu směrnice něco úplně jiného. To znamená, je ten text pro vás neklidňující, anebo chcete, aby komise nedělala nic? Ano, byla tady zmínka o službách, které přístavy zajišťují, například odstraňování sedimentů pro zajištění splavnosti, Ehm, to jsou eh, záležitosti, které musí pro plavidla v rámci infrastruktury eh, přístav zajištit. Kromě toho je tam ještě navigace a další služby související s kotvením lodí a eh, chci ještě jednou zdůraznit, že bezpečnost námořní dopravy je důležitá a musíme proto ale vyloučit Eh, mm, nějaké aspekty, protože je to systém, který je založen eh, na dohodě, systém, který vyžaduje výrazné investice, proto by mě zajímalo, eh, zda toto je v nařízení náležitě ošetřeno a jaká úloha by měla být nejvhodnější pro Evropskou unii eh, při řízení evropských přístavů, protože přístav není jenom obchodní podnik, ale také je to způsob využití půdy a právě by mě zajímalo, zda i tento rozměr byl vzat v úvahu. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo? Pokud ne, tak má slovo pan ter- Nevím, zda jsem úplně eh, porozuměl všem otázkám, eh, pokud jde o ty poplatky, zda bych to měl popsat. Knut, can you redo your... Knute, můžete zopakovat vaši otázku nebo ji přeformulovat? Vzpomenete si, co to bylo vůbec? Pane předsedo, můžete mi vůbec říci, kde se nacházím? Já eh, jsem chtěl vědět eh, u otázky transparentnosti v cenotvorbě. Kde vidíte vy dělící čáru, kam byste ji položil, pokud jde o to, co musí být transparentní a kde už řeknete, tady eh, legrace končí, tady je směrodatné naše, mm, jsou směrodatné naše hospodářské zájmy. Ano, co je obtížné, je vůbec požadavek, abyste úplně e, obnažili způsob tvorby cen k svým konkurentům, e, nebo respektive klientům e, protože to má celou řadu prvků a aspektů, které souvisejí s tvorbou cen a kdybychom všechno zveřejnili úplně od A do Z, Eh, tak by to mimo jiné znamenalo, že bychom nemohli fungovat jakožto eh, svobodní poskytovatele služeb. Už bychom ztratili část eh, té podnikatelské svobody, kdybychom museli všechno klientům vysvětlovat. Na jedné straně jsou konzultace o tarifních politikách, o politikách vytváření poplatků. To chápu, ale tady vidím určitý rozdíl v tom sdělování všech, všech obchodních tajemství. A pak dále, eh, jak tady zaznělo, eh, ty nástroje, které existují, máme eh, směrnici o transparentnosti, o udělování koncesí a další a ty dostatečně řeší tuto problematiku. Především nezbytnost mít nějakou právní úpravu v těchto oblastech. A připomeňme si také, že Eh, tady proběhlo už několik eh, pokusů, toto je vlastně třetí eh, vůbec nástroj nařízení, jak bylo zmíněno, že připomíná svěrací kazajku v tom, jak je svazující. Zkusme třeba vycházet ze současné dohody a nedržme se té nastavené cesty, která e, není dobrá, protože to by skončilo tak, že my si nepřejeme ten, toto nařízení, smeteme ho ze stolu, pokusme se přistupovat k této problematice trošku pozitivněji a konstruktivněji. E, domnívám se, že směrnice se hodí na současnou situaci lépe e, a v zásadě také dokáží rozptýlit řadu obav. Tady eh, zmíněná problematika úpravy eh, břehu já si myslím, že musíme mít na paměti především bezpečnost, to je velice důležité. A víme také, že jsou různé služby a různá eh, rentabilita jednotlivých služeb, protože některý hospodářský služeb, subjekt může poskytovat danou službu, pokud jsou poplatky nastaveny správným způsobem. Například to tažení lodí a další služby eh, vycházejí vždycky ze systému smluv a dohod, které stanoví eh, vždycky minimální požadavek pro to, aby mohl, mohlo plavidlo kotvit zajistit. Například třeba velká loď, která připravuje eh, ropu, musí splňovat velmi přísné požadavky, včetně klimatických podmínek, eh, aby mohla zakotvit. Eh, protože vždycky bezpečnost musí mít převahu v tom rozhodování. A poslední téma, tam bych rád ještě zmínil, že návrh nařízení se věnuje především vedení přístavů a samozřejmě přístav je také způsob využití prostoru, využití půdy. Tady musíme brát v úvahu také udělování licencí, ale má to i další rozměry, například energetická transformace, ehm, například ehm, přístav Marseille za posledních deset let zažil takový mini ropný šok. Ehm, když víme, že rafinérský průmysl zaznamenal určité problémy e, v souvislosti s hospodářskou krizí. My jsme to museli také přežít, jakožto e, přístav, ale také se z toho dále odvíjejí podmínky, v kterých působíme. Děkuji vám mnohokrát, pane Teriere. A nyní se obrátíme na komisi. Poskytneme jí pět minut. A kdo to bude? Prosím, máte slovo. Pět minut. Děkuji vám, pane předsedo, a chci rovněž poděkovat zástupcům přístavu, který se s námi podělili o své vědomosti dnes odpoledne nemám vůbec tíž, tížádost odpovědět na všechny otázky, které byly položeny, ale několik eh, replik. Komise konzultovala eh, v rámci eh, tohoto návrhu odborníky již několik let. Od roku 1997 se tím zabýváme a myslím si, že nás nikdo nemůže obvinit z toho, že jsme nekonzultovali tento návrh. Ehm, proč to potřebujeme? Mm, vy říkáte, že přístavy fungují dobře eh, ze 70%, ale v některých eh, útvarech eh, jsme zaznamenali ehm, spokojenost nižší než 50%. Podle studií OECD 40% evropské přístavní infrastruktury je podprůměrná celosvětově. Pokud jde o logistický výkon, tak jsou evropské státy které jsou na místě 76. v rámci stovky eh, um, eh, klasifikovaných zemí. Takže naším cílem a naší ambicí nemůže být eh, um, podprůměrný výkon. Naopak, my musíme fungovat velmi dobře ve všech přístavech. Také bych chtěl říci, že eh, ten eh, výraz eh, svěrací kazajka považuji za zcela nepřiměřený a neproporcionální. Ehm, všichni, kteří jsou zde, zejména poslanci parlamentu, viděli, jak vypadají nařízení o letectví, o železnicích, o silniční dopravě a také o lodní dopravě. Ehm, máme desítky a desítky stran různých názvů nařízení, takže netvrdím, že návrh, který pouze se zakládá na dvou zásadách eh, smlouvy, to znamená svobody poskytování služeb a e, principu transparentnosti, to bych nepovažoval za svěrací kazajku. Je to spíše instrumentárium, které může být přizpůsobeno ehm, všem eh, přístavním situacím. A žádám vás, abyste mi uvedli jeden příklad, kde organizační systém přístavu se vymyká těm základním principům, které eh, uvádíme v těch příslušných nařízeních. Několik hm, podrobností. Eh, vy jste hovořili o státních dotacích, o rozvoji přístavu, o transparentnosti. S radostí eh, kvituji, že jste tady všichni ve shodě. Také jste hovořili o tom, že zatímco některé služby by měly být zahrnuty, například pilotáž nebo navigace, to znamená bezpečnost, nezávislost a žádné eh, vybírání třešinek. Eh, my jsme to zahrnuli. Pokud to není dostatečně jasné, tak eh, jsme ochotí s vámi spolupracovat, aby bylo zcela na že my určitě nechceme snižování bezpečnostních standardů. Dekády na tom pracujeme, aby byly takto vysoké a určitě nechceme, aby se nyní snížily. Pokud je o administrativní zátěž a byrokracii, nejsou tady žádné povinnosti eh, podávání zpráv nebo výkazů. Všechny informace jsou k dispozici těm, kteří eh, eh, jsou oprávnění do nich nahlížet můžete zjistit, že tady nežádáme vznik Eh, nových struktur. A tady souhlasím zcela s tím, co uvádí pan zpravodaj Fleckenstein, že pokud jde o orgán pro podávání stížností, dobře, ti, kteří nám říkají, máme to, nepotřebujeme to, dobře, tak když to máte, Eh, tak eh, si to můžete odškrtnout a eh, můžete ale také akceptovat, že tady je 40 těch, kteří mají podprůměrné přístavní provozy a nefungují optimálně. Takže je zde důvod v těchto případech ehm, něco podobného ustavit ve smyslu podávání stížností. Dámy a pánové, v těchto prostorách jste vyjednávali o nových transevropských sítích a to je určité dědictví, které trvalo 30 let, aby vzniklo. E, a vychází to ze základních pravidel transparentnosti, férového přístupu k trhu, bezpečnosti a interoperability. Určitě nebudete tvrdit, že nyní, pokud jde o přístavy, tyto principy už nepotřebujeme právě naopak. My e, se těšíme, že nám budete moci pomoci při této práci, abychom zajistili, že tyto eh, principy k, nich, k nímž se hlásíme desítky let, se budou také vztahovat na systém mm, evropských přístavů, eh, což je vlastně eh, branou do zbytku světa a samozřejmě i nástrojem ekonomického růstu. Děkuji, pane předsedo. Nyní se dostáváme k závěrečným prezentacím zpravodaje předsedy, takže i jako první dostane slovo pan Fleckenstein. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem, kdo nám tady dnes pomohli s eh, svými prezentacemi. Já nechci um, se vyjadřovat ke všem bodům, to není můj úkol, ale jsou tady, musím konstatovat, že jsou tady různé názory, do jaké míry by tam měly být, to, tedy po to nařízení spadat i soukromé přístavy, nebo neměly. Slyšeli jsme, že, se musíme, že musíme pečlivě zvažovat těch poplatků, co je ještě transparentnost a co je, co přesahuje, nebo co, a škodí eh, eh, hospodářským možnostem jednotlivých přístavů. Ještě chci říci jednu věc. Ty eh, přenesené pravomoci v této souvislosti musí být omezeny na naprosté minimum. O jedné věci se dnes nemluvilo, která možná také není důležitá, ale mm, Tady jde o posílení autonomie přístavů touto směn, tímto nařízením. A mm, já jsem také navštívil eh, řadu přístavů, kde eh, se o tom v hlavních městech, ne v těch přístavech. Dále, co se týče eh, služeb, tak jako Hamburg, mm, Čan mohu potvrdit, že z těch bagen z toho se to netýká. Co se týče lodivodů, tak to je bezpečnostní otázka, také to, tady bych souhlasil, ale neznamená to, že transparentnost nemusí být zaručena. Přístup na trh, to je jiná věc. Jsem eh, rád, že náklad a cestující jsou mimo, protože už to dvakrát na tom stroskotalo. Vím, rejderství, kteří tady nejsou dnes, to vidí trošku jinak, ale i s nimi se budeme muset spojit. Důležité je, a to je před, předposlední bod, omezení počtu konkurentů. To nemůže být podle místa, ale také e, podle e, ekonomického smyslu. E, v malém přístavu nemohou být dva konkurenti, když jeden má sotva co dělat, takže také jde o toto rozumně formulovat. Co se týče právo na konzultaci uživatelů, co se týče dozorčího orgánu komise, o tom jsme slyšeli mnohé. Je zjevné, že se ne, určitě se to musí ještě jednou eh, vyjasnit. Ale původní záměr, že nebudeme říkat eh, jedna eh, standard pro všechny, ale že se hovoří o toolboxu, ale tady to musí být jasně napsáno, aby ten, ten problém, jaký, o jakých jste tady mluvil, byl vyřešen. Ještě chci stručně něco říci k budoucnosti. Eh, za prvé, toto nařízení nemůžeme vidět, jak se ve vzduchoprázdnu, ale vycházím z toho, že tady můžeme eh, rozhodnout o něčem, mm, co je také v mm, směrnici o koncesích. To je důležité, důležitá souvislost to tady padlo. U směrnice o koncesích jsme se shodli v jiných výborech doufám, že to také tady bude fungovat. Dále eh, dokumenty tý, o státní pomoci, které čekáme začátkem příštího roku, musí také toto podpořit, aby to, to tentokrát to nebude z DG Move, ale z DG hospodářská soutěž a na to se musíme eh, velice pozorně podívat. Na konci listopadu bude eh, projednávat zpráva, která bude mít 85 pozměňovacích návrhů. Já znám jenom anglickou verzi, kterou má stínový zpravodaj k dispozici. Doufám, že se budeme moci sejít k první výměně. Ten čas, co ještě máme, není to mnoho, Eh, tedy do začátku prosince do ledna byl využit také k jednání se zainteresovanými stranami a by nakonec z toho něco vyšlo, eh, co by mělo tedy široký uh, souhlas. Přidaná hodnota, o tom se mluvilo, k tomu nemusím nic říkat při mých návštěvách v jednotlivých eh, přístavech jsem slyšel mnoha účastní, zúčastněných stran, že s určitými korektorami eh, by eh, se měly uzavřít tyto diskuse, pak být několik let klidu pro všechny zúčastněné. Chci všem poděkovat. Děkuji panu Fleckensteinu. Za sebe chci potvrdit pro všechny, že doufáme, že návrh zprávy bude do 26. listopadu pro jednání a termín pro pozměňovací návrhy bude pod následovat. Takže ještě budou dvě diskuse minimálně ve výboru pro dopravu, než budeme hlasovat o zprávě pana Fleckensteina. Myslím, že pan Fleckenstein má poměrně obtížnou práci První klíčová otázka, kterou musí položit, je, zda tento návrh lze uh, opravit, upravit tak, aby to byl lepší návrh. A nebo zda eh, půjdeme tou cestou zamítnutí. V tom smyslu je obtížné tedy pochopit, že když z toho vyjmeme mm, manipulaci s nákladem a také notáž, dredging, tak už tam moc nezbyde. Takže to bude muset eh, jak si zpravodaj informovat výbor a eh, jak tedy eh, myslí, nebo jak by doporučoval, že bychom měli postupovat jak přistoupit k tomuto návrhu komise. Ale vzhledem k těm prezentacím, které jsme dnes vyslechli a otázkám kolegů, tak to byl dobrý začátek eh, ve snaze pochopit tuto do, ten oblast dopravy. Eh, já jsem mm, za navědomí mm, připomínky komise, ale já Eh, nevěřím, že eh, ty eh, nařízení, které máme v případě železnic, jsou nejlepší na světě. Otázka je spíš, co jsme dosa- čeho jsme dosáhli v železnici. Co jsme navrhli v letectví, především letiště, je zablokováno v radě. Nic se tam neděje v radě. Takže to taky nebyl skvělý příklad, jak postupovat dál. Um, silniční doprava. Tady jsme velice, měli velice zajímavou diskusi a um, někteří kolegové si také nemyslí, že to je moc dobrá, um, dobré. Uvidíme, co z toho vzejde v příštích několika týdnech. Já chci poděkovat jean Claudeovi Ferrier z Marseille Annelina Makile z finského přístavu, eh, Viktor Schönmakers z rotterdamského přístavu, pan Stefano Bernaldo z Benátského přístavního úřadu a Richard Bertovi eh, z za skupinu britských přístavů za jejich příspěvky a také poděkovat kolegům za jejich příspěvky a myslím, že můžeme říct, že nyní se zájmem ček, očekáváme návrh zprávy pana Lakensteina. Děkuji a tímto končím toto slyšení.